Dámy a pánové, srdečně vás zdravím a vítám na společné schůzi s podvýborem pro bezpečnost a obranu. Jsem rád, že je tady paní kolegyně předsedkyně Fotiga, která částečně bude vést schůzi, kterou máme společnou Myslím, že téma, kterému se budeme věnovat, je téma nadmíru důležité, neboť vidíme, že nejistota, která vzniká vojenskými prostředky, je využívána k tomu, aby byl zbržděn skutečný transformační proces těchto států vedoucí k právnímu státu, a ekonomicky rozumnému uspořádání. V případě Ukrajiny třeba to znamená, že nejistota plynoucí z okupace a anexe Krymu a ze stále ještě nevyřešené a neukončené bojové situace východu Ukrajiny vede k tomu, že bylo dosaženo toho, co tím dosaženo být tím mělo, tedy způsobovat náklady a způsobovat nejistotu, čímž se transformační proces značně komplikuje. A to samo už je dosažením cíle, nebo aspoň původce se domnívá, že cíle bylo dosaženo, že totiž nebude možné, aby se Ukrajina vyvíjela pozitivním směrem. Dnes jsem měl příležitost vést rozhovor se zástupci Rady Evropy, kteří se zajímají o ústavně právní proces na Ukrajině a zjistili, jak obtížné je demokratizovat státní aparát, jakým, jak je těžké prosadit rozumně fungující justiční systém. To všechno je důležité proto, aby se podařilo nastartovat ekonomický vývoj, který povede ke zlepšení sociální situace. Je třeba, abychom viděli, že zatím se skrývá jasný strategický cíl. Gruzie ten s tímto cílem bojuje již delší dobu od roku 2008, kterou politikou, kterou Rusko provozuje ve vztahu k Abcházii a Moldavsko, je ještě déle v podobné srovnatelné situaci, co se týká podněstří. To je nástroj, jak vykonávat vliv, tlak, neřešitelnou pohraniční situace. Dochází k jednostrannému využívání obchodních restrikcí vůči těmto státům, čímž se znemožňuje jejich řádný vývoj. Myslím, že zatím je jasný strategický koncept a proto je třeba, abychom se na straně hospodářské a na straně právního státu snažili těmto státům pomoct, aby navzdory tomu všemu mohli transformovat své státy, ale je třeba, aby ty vlády měly podporu vlastních občanů. Ukrajinská vláda je jako sandwich na jedné straně partneři, a na druhé straně ony jednotky na východě. Někteří lidé jsou pak zklamáni, že k té transformaci nedochází dost rychle a je těžké pro ně nahlédnout, jaké jsou toho důvody. Proto je třeba rozvážit, jakým způsobem bychom měli přispět ke zlepšení situace. Právním základem je závěrečný akt Helsinek a proto jsem velice rád, že je mezi námi Lamberto Zanie, generální sekretář OBSE. OBSE je totiž jedním z těch hlavních nositelů myšlenky suverenity, teritoriální integrity. Je třeba mít na mysli i minský proces, eh, který Eh, je třeba monitorovat, je třeba sledovat, zda je naplňován. OBSE tady hraje klíčovou roli, jak co se týká právního základu, tak co se týká praktické realizace. Jsem rád rovněž, že je tu Jamie Shia, který je zástupcem asistenta generálního tajemníka NATO, má za sebou bohatou aktivitu v NATO, je to výsostný odborník v této oblasti nímž můžeme diskutovat o tom, jak můžeme, i když tyto země nejsou členy na to, a jak můžeme, aniž bychom narušovali minský proces, který sice nepovažujeme za dokonalý, ale vkládáme v něj velké naděje, jakým způsobem můžeme čelit vojenskému plánování Ruska a jakým způsobem vojensky podporovat tyto země aby byli obrany schopnější, aniž by se muselo do toho zapojovat na to samotné. Je třeba také snažit se o určitá vzdělávací, určité vzdělávací aktivity, ale myslím, že tomu se Jamie bude věnovat. Všechny události, především na Ukrajině, vedly k renesanci NATO. To, na co se v posledních 20 letech pozapomínalo, je fakt, že bez NATO kolektivní obrana v Evropě možná není. A z tohoto důvodu si myslím, že se musí provádět velice úzká spolupráce. Jsem rád také, že je tady James Sher z Chatham House, který opravdu je na slovo vzatým odborníkem na otázky ruské politiky, ukrajinské politiky, zahraniční politiky a vším, co s tím souvisí. Jako Prvního prosím o slovo pana generálního sekretáře Zaniera Leda, že by paní Fotiga ještě chtěla něco říct. Dobře, pohovoří na závěr, takže teď poprosím pana Zaniera o slovo. Thank you very much. Uh, Děkuji vám. Vážení předsedové, pane předsedo Broku, paní předsedkyně Fotigo, Využij této příležitosti. Velice mne těší, že mohu eh, sdělit oběma výborům současnou situaci eh, ohledně mnoha eh, oblastí, které spadají i do zájmu a působení vašich výborů a které, na které se vztahují partnerské dohody a dohody o přidružení. V těchto regionech sledujeme to, co nám pomáhá, abychom si udělali eh, přes hm, perspektivu za poslední 20 let. Od 90. let, od jejich počátku, jsme viděli, že je tu celá řada hm, přetrvávajících nebo zmražených konfliktů, které mimořádně obtížné vyřešit. Tyto konflikty vznikly eh, záhy po rozpadu Sovětského svazu v celé řadě oblastí a určitým způsobem spochybňovali ten nový řád, který byl nastolen. Hranice, které se rodily a měly být zaručeny ze strany BSE. A jednalo se tedy o hranice mezi jednotlivými státy. To, co jsme viděli v Podněstří, Abcházii, v Jižní Oseti, na Horním Karabachu, to jsou místní eh, reality, které plynuly právě z těch konfliktů a vyžadovaly silné úsilí od mezinárodního společenství, aby vůbec tyto konflikty mohly být řešeny. Pokud se na to podíváme zpětně, například podíváme-li se zpětně na Ukrajinu, a můžeme říci, že se tam objevují veliké eh, rozpory v tomto prostoru, a e, různé mm, e, perspektivy a pohledy na situaci, e, pohledy na jednotlivé procesy, na to, jak se nahlíží bezpečnost z různých pohledů OBSE. Toto všechno je velice podobné, to mm, podobný scénář, tyto rozdíly jsou nyní tak dramaticky patrné na Ukrajině, ale určitým způsobem už existovaly i na samém prvopočátku této fáze. A určitým způsobem jsme se je snažili těšit, určitým způsobem jsme se je snažili řešit prostřednictvím mechanismů, eh, které eh, se rozvíjely na základě tamních specifik. Ukrajina, myslím, že použila veškeré své schopnosti v tomto kontextu a vidíme, že v těchto konfliktech se objevují podobné příčiny. Ukrajina eh, zažila mnohem dramatičtější eh, realitu, jak už bylo zmíněno, porušování pravidel základních práv, která upravují vztahy mezi jednotlivými státy. Za posledních 40 let. Takže ta otázka zaručení teritoriální celistvosti a suverenity, potom eh, anexe Krymu, eh, které porušilo konkrétní bezpečnostní záruky, jež byly poskytnuty Ruskem Ukrajině v kontextu procesu denuklearizace Ukrajiny. To bylo velkým milníkem pro soudržnost eh, pravidel v dané oblasti a konflikt na východní Ukrajině, který je výzvou pro mezinárodní společenství ze své samotné podstaty. Je to hybridní konflikt. Je to konflikt, v němž velice čas, těžko lze identifikovat jednotlivé hráče, jednotlivé strany. Máme eh, určité indicie, máme určitá pozorování i přímo z místa, A celá tato situace mm, působí nové výzvy a také hlouběji komplikuje procesy řešení eh, všech těch eh, přetrvávajících konfliktů. Rusko a Ukrajina jsou eh, dvěma z pěti facilitátorů toho řešení problému v Podněstří. A když se nyní jedná o konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, tak je jasné, že celé toto jednání o míru v Podněstří je tímto také postiženo. To je jeden takový drobný detail v mnohem komplexnější situaci. E, v Podněstří je situace velice složitá. Nedávno tam došlo například ve volbách v Moldovsku a takto jsme mohli vidět politickou situaci přímo na místě do další mm, komplikace pro Podněstří spočívají například v uzavření hranic mezi Podněstřím a Ukrajinou nebo Moldavskem a Ukrajinou v tom podněstrském sektoru, což mm, způsobilo obvinění eh, podněstrského vedení, že se snaží podvázat ekonomiku regionu. A to samozřejmě všechno zahřívá tamní atmosféru a podmínky, eh, vytváří podmínky pro prohloubení krize a ten mírový proces je složitější. V Abcházii Jižní Oseti jsme viděli politický vývoj zaměřený na posilování spolupráce mezi těmito regiony a Ruskou federací. To je to, co jsme viděli tedy v poslední době. Dohody byly uzavřeny v tomto smyslu. A e, já jsem byl nedávno v Gruzii. Všichni se zaměřujeme na hranici mezi Ruskem a Ukrajinou a díváme se na pozemní eh, eh, zařízení, eh, jak se pohybují podél hranic a kolem nich. A dochází k pohybu směrem do Gruzie. Já jsem přes plot hovořil s místními obyvateli v Jižní Oseti gruzijského původu a ty říkali, toto je můj dům tady zatím. A mezi námi byl plot a, a On říká, můj majetek na druhé straně toho plotu a podle eh, jedněch, eh, eh, kdybych měl kdybych měl obdělávat svoje pole, tak bych musel do Vladivka Kavkazu, letět do Tbilisi a potom se vydat tedy na to pole. Takže vidíte, jak tato situace pak vypadá přímo v terénu. Náhorní Karabach eh, zbuzuje také velké obavy. Tamní konflikt eh, probíhá určitou eh, fázi intenzifikace incidentů a celý proces je velice hm, pomalý. Nedostatečným způsobem se tamní lídři účastní řešení konfliktu pak tu jsou ekonomické a další e, situace, záležitosti s Armenií. E, na azerbajdžánské straně jsou e, další stanoviska, která nenapomáhají tomu politickému procesu, jsou tu stížnosti o úloze a někdy i složení těch negociačních mechanismů. A to prostředí pro řešení konfliktu je značně komplikované. A nyní k Ukrajině. Ukrajina je v centru našeho působení. Nyní máme opět zasedání dnes v Minsku, kde se diskutuje zejména o politickém procesu, což je mimořádně obtížné a ten proces sám je velice složitý. Je tu celá řada různých eh, potíží, například centralizace voleb a a celá ta dynamika, která vznikla v tomto formátu, e, v, kde také o zastoupení separatistů a podobně. Tento politický proces byl tedy nějak zahájen a určitým způsobem pokračuje, takže úsilí by to bylo. Ale ty diskuze jsou opravdu velice obtížné, jako mezinárodní společnosti můžeme jen moderovat, můžeme dělat prostředníka, můžeme jim zařídit zařízení, eh, eh, poskytnout prostor všem stranám, aby oni eh, rozhodli tak, jak je to zapotřebí. A cítíme, že, že nás čeká ještě hodně dlouhá cesta. Současně ten politický proces tedy probíhá, už byl zahájen, ale situace v terénu zůstává e, složitá, vzbuzuje dál obavy. E, klid zbraní více méně je zachován, nejsou tam větší vojenské operace, ale přesto dochází ke stovkám porušování toho klidu zbraní Nedávno jsme například eh, viděli, že dochází k zeměpisnému šíření těchto porušování příměří. Třeba, že někde se nám podařilo dosáhnout pokroku, třeba v obci u Širokinu u Mariupolu se věci uklidnily a my tam dnes máme člověka, který se snaží vyjednat s místními lídry na východní Eh, Ukrajině nějaké stabilní řešení. On tam působí také jako záruka, aby tedy v Širokinu fungovalo toto příměří a pokud se to povede, můžeme tento postup použít i jinde. Eh, za prvé tedy snažíme se uklidnit situaci, na druhé straně pokračovat v politickém procesu, aby ta situace přímo na místě nespůsobila to, že vznikne zase ten zamrzlý, ustrnulý konflikt. To zůstává prioritou a je to pro nás skutečně jednou z hlavních úloh naší organizaci. Nepochybně z naší perspektivy bychom byli rádi, kdybychom v tomto procesu mohli postoupit dál, a mm, následně můžeme e, ještě odpovědět na otázky, ale teď předám slovo dalším. Děkuji za úvod a teď dostávám slovo Jimmyši. Vážená paní e, předsedkyně e, a vážený pane předsedo, ještě jednou vám děkuji, že jste zahrnuli na to, do tohoto důležitého veřejného slyšení. Je skvělé se sem tam vrátit. Vy mi dali 10 minut, abych tady probral situaci ve třech mých zemích. Tak eh, hm, to, eh, když srovnáme eh, cestu kolem světa za 80 dní od Žila Verna, tak to byla procházka růžovým sadem ve srovnání s tímto, ale pokusím se. Na rozdíl od studené války eh, dnes eh, je situace taková, že eh, tady máme celou řadu států mezi v meziprostoru. A Rusko se nám oddaluje od Evropy a od Západu a potom tady máme NATO na druhé straně. Co se stalo těmi stá, těm státům? To, co se stane s těmi státy, neovlivňuje jenom je samotné, ale budoucnost Evropy i Ruska. Čím eh, méně bezpečné a více dysfunkční budou, tím větší bezpečnostní hrozby a destabilizace v prostoru mezi NATO a EU. A samozřejmě na druhou stranu čím integrovanější, ehm, stabilní, hospodářsky úspěšnější, pluralističtější, pokud je o demokracii, tím větší bude eh, příležitost, že Rusko, asi ne do odchodu pana Putina do důchodu v roce 2024, ale jednou eh, se Rusko eh, pohne liberálnějším směrem a možná se vrátí směrem k nám, jak já silně doufám. Budoucnost Evropy se odehrává v té nové mytu o Evropě, protože právě tam je, a není to na laby, nebo ve střední a východní Evropě jako možná před 25 lety. Nejde o soutěž mezi Západem a Východem. V jádru jde o to, že eh, vize NATO a také myslím vize EU byla, že země mohou mít eh, vícerou identitu. Eh, náš vlastní spojenec Turecko je v islámské konferenci. My si nemyslím, že země by eh, eh, se musela rozhodnout, že se s námi nebo proti nám a to je všechno. My si myslíme, že eh, toto může být celá kompatibilní. Takže Rusko může mít úzké vazby na tyto země a oni mohou mít úzké vazby s Západem. Nikdy jsme si nemysleli, že to je hra s nulovým součtem, ale na druhou stranu jsou tady naši partneři. V případě Gruzie tak to je jeden z našich největších přispěvatelů v Afghánistánu. Nejenom eh, přispěvatelů mimo NATO, ale celkovým přispěvatelem. Tečka. A Ukrajina eh, byla de facto eh, na každé misi NATO od samého začátku. Bez ohledu na problémy, které má Ukrajina teď, tak se chystá stále do Afghánistánu. Takže pokud má partnerství něco znamenat, tak toto znamená určitou formu pomoci, solidarity Musíme se maximálně snažit a nepodlehnout myšlenkám o sférách vlivu, o nových geopolitických dohodách, kde se ti velcí sejdou a ti slabí vytrpět, eh, co eh, je eh, třeba. Když vám připomenu ten klasický dialog o Felie a, podívejte se teď na Řecko a na geopolitiku. My tady máme zásadní e, životní zájem na tom, abychom udělali to, co je v našich silách, abychom dosáhli bezpečnosti a integrace těchto tří zemí. Samozřejmě teď e, je třeba zaměřit se v případě e, Ukrajiny na stabilizace, jak říkal pan generální tajemník Zania. Válka stojí Ukrajinu hodně. 20% její ekonomiky, 20% její vojenské eh, produkce. Takže musí hledat zbraně někde jinde, protože už není eh, schopna eh, je vyrábět v Donbasu. Jak říkal Lamberto, tam to příměří docela dobře trvá. Obec tam sehrává důležitou roli, ale přesto je to 150 mrtvých ukrajinských vojáků od, konce, od začátku příměří a 1753 900 zraněných také. A teď asi 560 eh, krát bylo to příměří porušeno. Takže eh, Rusko musí být eh, pohráno k odpovědnosti. Rusové někdy hovoří o Minsku a myslí si, že toto je nějaký nezávislý zprostředkovatel. Ne, ne, ne, oni přímo Eh, odpovídají za zachování toho eh, Minsku. Eh, ono zase Ukrajina udělala některé dobré návrhy na omezení zbraní menšího kalibru, což zatím separatisté nepřijali. My samozřejmě musíme dávat pozor během léta, aby to násilí se nerozšířilo. Ukrajinci počítají, že pouhých 10% těch bojovníků na východní Ukrajině v oblasti Luhansku a Doněcku jsou z toho eh, daného regionu. Mm, myslí, že jsou to eh, ve zbytku ruští vojáci, neoznačení, anebo ruští dobrovolníci v této oblasti. Určitě těch 500 tanků, které mají, nebylo eh, místních. Takže je třeba zachovat bdělost, pokud jde o Minsk 2. Druhá věc, musíme povzbudit bez ohledu na ty obtížné okolnosti, aby Ukrajince, aby šli do decentralizace eh, v nadcházejících dnech, budou eh, hlasovat o balíčku návrhu podle eh, Minsku k decentralizaci a k opořádání tedy voleb místních podle ústavy a, a to bude velice důležité k tomu, aby obnovili kontrolu nad východními hranicemi a my musíme pomoci v systému s tímto. K hospodářské reformě tak Ukrajinci to udělali hodně v nedávné době. Rozbějí monopoly, bojují s korupcí, někteří místní guvernéři gubernátoři byli eh, propuštěni. Já jsem eh, rád, pane a paní předsedkyně, eh, že Evropská unie hodně mohla diverzifikaci energetického zásobování na Ukrajině tím obrácením toku plynu. To bylo také vidět při nedávném vyjednávání s Gazpromem o nových dohodách o zasobování a Ukrajina také liberalizuje své energetické trhy, může vytvářet na základě toho nebo vyrábět mnohem více plynu a nebude tolik závislá. Pokud je o NATO, tak my toho děláme také hodně. Máme velký program budování obraných kapacit. Máme celou řadu poradců v Kyjevu, kteří eh, pracují na národní bezpečnostní strategii, národní do doktrině a eh, posouzení obraného sektoru aby eh, ukrajinské eh, ozbrojené síly byly eh, na konci desetiletí na úrovni standardů NATO. Řada spojenců jsou, je v Javoru na západní Ukrajině a tam školí Národní gardu a Spojené státy projednávání, projednávají výcvik vojáků v aktivní službě. No to máme tam kybernetickou obranu, pomáháme Ukrajině eh, s vedením a eh, řízením a monitorováním jejího civilního letového prostoru a také s eh, zdravotnickým zázemím. A samozřejmě také důležité je, aby Ukrajina se pustila do reformního procesu, to je zcela jasné. A dva vůdci státu zůstali tak pohromadě i jako předchozí vůdci nezůstali nebo nespolupracovali. A, a proto to Ukrajině příliš nepomohlo a využít ta léta její eh, svobody po studené válce. Gruzie. Eh, Stavující zprávy v médiích, včetně eh, toho, co tohle bylo ve Washington Postu, ukazují, že Gruzinci jsou tak trochu netrpěliví a des, napadne tam deziluze, pokud jde o, o jejich integraci do atlantického prostoru. A to se samozřejmě vyřádá ještě čas. Například menší podpora pro obchodní dohody s EU, větší podpora pro možné členství v euroazijském, ruském prostoru, teď už 31%. No, Tudle tam nebylo nic. Potom je tady euroazijská volba se skupení eh, politických stran, které mají 16 000 eh, členů a které jsou pro návrh, tedy návrat do eh, ruského hospodářského prostoru. V Moldavsku je to tak 50-50. To rozdělení mezi tím prozápadním a pro východním křídlem. Ale eh, tyto známky musíme přesto brát vážně. I když členství v NATO není nic bezprostředního, tak pořád musíme ten proces eh, uchovávat v chodu. A tak, aby ty vyhlídky byly opravdu, i když dálné, tak reálné, aby to nebyla pouhá litanie. Zejména ve stávajícím prostředí. Lamberto už hovořil o problému eh, vytváření hranic, že Rusové tam budují ploty kolem Osetie a Jižní Osetie a Abcházie. My zcela jasně musíme říct, eh, že nepřijímáme, že tyto dva subjekty jsou eh, smlouvy, ať už jakékoliv eh, smlouvy s nimi Rusko podepíše jakékoliv, nebo ať se tam konají jakékoliv pseudovolby. Musíme trvat na teritoriální integritě Gruzie. Nové školící centrum NATO budujeme u Tbilisi, děláme jak na Černém moři, tak na pevnině eh, cvičení s gruzinskými eh, ozbrojenými silami. A Gruzie je jedním z pěti partnerů, kterým eh, říkáme partneři s rozšířenou příležitostí, takže dáme jasně najevo, že pracujeme na tom, aby gruzínské ozbrojené síly také naplnily standardy na to. A v současnosti eh, tady zůstáváme eh, tady přítomní, no, viditelní v eh, Gruzii. Co uděláme ve Varšavě za rok na summitu na to příštím? Eh, vzhledem k tomu, že se aktivně zvažuje členství Černé hory v alianci. A potom ještě závěrem mm, Moldavsko, a to už mi bude trvat jenom 60 vteřin. To se zásadně liší, jenom 19% chce do NATO, a země má politiku neutrality, což podporuje 52% populace, takže tam určitě, ať už máme jakýkoliv harmonogram, nemůžeme pracovat tedy směrem k plné integraci do NATO. Já bych řekl, že role EU je tady pravděpodobně důležitější v této oblasti, zejména vzhledem k, tomu, k asociační dohodě a v té hluboké a komplexní eh, obchodní dohodě, mm, potom zrušení eh, nebo zavedení bezvízového styku a samozřejmě také mise EUVAN, která tam eh, bude zůstávat ještě do eh, listopadu tohoto roku až do konce. A samozřejmě Moldavsko je také pod tlakem, například identita Gogas, kterou, pardon, mm, tamních, tamních národnostních menšin na to velice tlačí Rusko, potom eh, jako samozřejmě to energetické zásobování a další věci. My tam máme eh, eh, styčnou kancelář, tvoříme spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a tak dále. A do budoucnosti jenom několik bodů, kdy už mi došla řešnická doba a Čím více tady budeme mít eh, hybridní eh, eh, války pro země NATO a členy EU, tím více hovoříme o odolnosti kritické infrastruktuře, kybernetických sítích, strategické komunikaci, médiích, energetice a tak dále. Musíme se tedy snažit na, o to, aby i naši partneři byli odolní, kteří to možná potřebují ještě více než my, protože jsou zranitelnější. Potom musíme zajistit, aby se opravdu úspěšně budovaly eh, obrané kapacity, abychom si jenom neočkrtávali kolonky. Dívejte se na, vstupy, na výstupy, nejenom na vstupy. Za třetí potřebujeme lepší integraci eh, jednotlivých eh, kroků spojenců v rámci NATO. Potom potřebujeme lepší spolupráci mezi EU a NATO, abychom nepracovali různými cestami, ale používali, vytvářeli synergie. A potom také musíme podpořit tyto eh, země, aby lépe spolupracovaly. Probíhá určitá, určitý rámec regionální spolupráce eh, v minulosti, jako byl Guam. Já se eh, omlouvám, že jsem ukradl hodně času, ale pořád to bylo mnohem kratší než 88 cesta kolem světa. But, uh, Jamie, stále jste nám neřekl, jak je to s Lions Clubem. Děkuji teď dám slovo panu Jamesi Sherovi. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, je pro mě ctí, že jsem byl opět pozván, jsem opět rád mezi vámi. Jako obvykle budu o tom hovořit tematicky. Mám čtyři body. První je, že ve všech třech zmíněných zemí, které podepsaly asociační dohody s Evropskou unii, Moldovska, Moldava, Gruzie a Ukrajina. Dnes přetrvává ruská dominance a je to v podstatě strategická protiofenzíva proti odhodlání Evropské unie a NATO, které trvá již mnoha léta nejde jenom eh, o to zatlačit Rusko z historicky strategického území, ale jde o podminování a destabilizaci ruského režimu, který má prostě odlišné civilizační hodnoty. Tak je to vnímáno. Proto se Kreml myslí, že konflikt na Ukrajině je nejenom z jeho pohledu oprávněný, ale je to v podstatě uh, pilotní jejich projekt, jak eh, dosáhnout svých eh, názorů, chtějí dosáhnout znovu nastolení a vyvážení eh, sil mezi supervelmocemi. Jsou to nejenom různé zájmy, ale v podstatě různé hodnoty a civilizace, tedy explicitně uh, v prosinci 2014 to zaznělo v ruské vojenské doktríně a jedná se explicitně o restauraci, o znovu obnovení jalského systému. Sergej Mariškin, který je mluvčím státní dumy, blízký muž eh, Putinovi řekl, že Západ si musí vybrat, buď se znovu naučí to, co bylo v Jaltě, nebo riskuje válku. Nemyslím si, že by to bylo realistické, nemyslím si, že by Rusko mohlo vyhrát, ale myslím, že je to dokonce velice možné až pravděpodobné, že by byli schopni dostat nás do situace, kdyby prohráli všichni. Rusko po desetiletí, možná staletí se vnímá jak jako expert na to nastolovat situace, kde prohrají všichni. Hlavním cílem je podminovat integraci EU, nejenom tu, která by mohla nastat v budoucnosti, ale i tu, která se už odehrála. Druhý bod. Nástroje, které používají, nejsou nové, ale jsou používány v okolnostech, a v nových kombinacích a novým způsobem, které jsou pro nás dezorientující a matoucí. Samozřejmě to zahrnuje informační válku, síťovou diplomacii a lobovacích struktur po různých státech, využívání obchodu s energií, využívání provokací a strachu jako strategické zbraně. A jak víme, čemu Rusové e, říkají návrat k hybridní válce, jsou tady tři hlavní cíle těch hybridních várek. Za prvé, e, rozmlžit hranici mezi mírem a válkou, mezi vnitřními a zahraničními věcmi a potom zamlžit skutečné cíle. A to jsou vlastně ty tři hlavní cíle, všechny jasně viditelné na Ukrajině. Ale dále no, tady máme ty ustrnulé konflikty a to je primární váš zájem. To vede k mému třetímu bodu. Tyto ustrnulé konflikty, jak jsme viděli v posledních 25 letech, na území bývalého Sovětského svazu, je artefakt. Pokud chcete, je to v podstatě vynález ruské politiky. V něk- některých instancích vidíte to hlavně v náhorním Karabachu, tak tam jsou skutečné kořeny pro takové konflikty a myslím, že východní Ukrajina je dalším prominentním příkladem. Účelem této politiky, těchto nástrojů je podminovat země a jejich metropole a panovat v nich a poskytnout Rusku dominantní postavení, které bude moci využít k nátlaku při jednání v jiných otázkách prakticky ve všech těchto otázkách Ostrnulé konflikty jsou jenom úvodem pro skutečné konflikty VIS Gruzie 2008 jako jasný příklad. Takové jsou jejich záměry. Jeden z hlavních architektů tohoto schématu ostrnulých konfliktů Vladimir Antofiev, bývalý e, člen KGB, byl, vedlo k tomu, že byl, on byl v podstatě ustanoven vysokým činitelem takzvané Doněcké republice. V podstatě je tady ten potenciál skrytý v těchto osobách. Rusko podobným způsobem se snaží uh, zastavit integraci Evropské unie. Evropská unie před několika měsíci rozhodla, že bude konstruktivní a přijme ruský návrh, aby se vstoupilo do jednání o dlouhodobé harmonizaci evropského integračního procesu a eurazijského integračního procesu. My jsme souhlasili s, s takovým dialogem s nadějí, že možná tady dojde k nějaké harmonizaci a že třeba bude moci rozvolnit ruské obavy, ale ruská motivace byla úplně jiná. Oni chtějí všechny takovéto rozhovory využít jako prostředek na bourání stávajícího procesu a chtějí, aby země jako Gruzie a Ukrajina se staly v podstatě rukojmými tím vzniká velice nebezpečná situace. A poslední bod. Dívám se dopředu z tohoto kontextu. Jak tedy vnímat to, o čem se tady zatím hovořilo? Minský proces na Ukrajině a jeho další vývoj. Nemyslím si, že řeknu něco pro vás neobvyklého když vyslovím předpoklad, že dokonce i na oficiální úrovni dominantně na západě je tady koheze mezi stabilizací situace na Ukrajině, to je zjevně to, co by si Jamie Shea přál. Na druhé straně tady minský proces, Možná řeknu teď co si, co je pro vás, některé z vás kontroverzní. Minské dohody neposkytují základ pro stabilitu, oni institucionalizují usnulý konflikt, tak jak jsem tyto konflikty teď popsal. Pokud se podíváte na to minské úsilí, tak to navrhovali to formulovali ti, kdo to navrhovali a navrhovatelé jsou z Moskvy a byli velice opatrní v té formulaci, než se to vůbec pustilo k jednání. To znamená, že jde o to, že je tady inherentní instabilita, nestabilita. Po veškerém ruském úsilí na východní Ukrajině separatistické síly kontrolují pouze část Doněcka a Luhanska, není to víc než 5 ukrajinského území. Co kontrol, to, co kontrolují, je schopné. E, ruská strana se nijak nesnaží o to, aby ta teritoria byla života schopná. Tam jsou ty průmyslov, ty humanitární konvoje, pokud se na to podíváte, že by to snad bylo života schopným útvarem, tak myslím, že uvidíte, že to není možné. Lidé, kteří vedou tyto územní celky, nemají žádné zkušenosti, není tam ani vážné úsilí o rekonstrukci. Dokonce bych řekl, že Rusko nemá zájem stabilizovat situaci v těchto oblastech nebo na Ukrajině jako celku. A v podstatě, kdyby se dosáhlo těch cílů, které teď zmínil Jamie Shea, tak oni by to považovali za ruskou strategickou porážku. V podstatě tady není srovnání se situací v Gruzii. Samozřejmě Gruzie eh, se celkem dobře popasovala ze ztrátou Abcházie a Jižní Osetie. V podstatě se zmenšilo její území a podařilo se jim to proto, že je tady mimo jiné onen etnický faktor, ale nemáme etnické rozdíly mezi lidmi, kteří žijí v Doněcku nebo těmi, kdo žijí ve Slaviansku. Východní Ukrajina jako taková Eh, nikdy nepodporovala mm, spojenectví s Ruskem přes 30% míru. Když se podíváme na to, co Rusko udělalo, tak v podstatě by se mělo očekávat, že odpadne celá východní Ukrajina, k čemuž nedošlo. Tedy Rusko je situace, která je pro něj nějak potěšující, velice destabilizuje celou Ukrajinu a vede to k neuvěřitelně špatné životní situaci eh, obyvatelstva těchto oblastí a nijak to neuspokojuje špičky v těchto oblastech a ta situace je taková, že pravděpodobně, dokonce velmi pravděpodobně povede k tomu, že se to bude dále horšovat. Tedy další věc, kterou bych vám chtěl říct, je, že když se podíváme kopředu, tak můžeme očekávat na východní Ukrajině a v Ukrajině jako celku jedno překvapení. Děkuji. Děkuji vám, pane šrení. Bych ráda zahájila diskuzi. A chtěla bych požádat pána Predu, aby si vzal slovo jako první. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já jsem nežádal o slovo ale prostě protože jste mě tady vyzvala, abych něco řekl, si poděkovat našim hostům za kvalitu přednesených eh, prezentací. Eh, je to vždy velkým obohacením, když eh, takto můžeme si vyslechnout zástupce různých organizací, jako je NATO, experta kterého již eh, dobře známe, pana Šera. A, a mne zajímá zejména otázka těch zamrzlých konfliktů. Zajímavé je nepochybně to, co právě nám řekl poslední řečník ohledně nízké dohodě a eh, perspektivě těchto zamrzlých konfliktů, že eh, je to jakási intelektuální koncepce. Rád bych se dozvěděl, co si o tom myslí další dva hosté. O tomto vztahu nebo o té definici hodnoty nízkých dohod eh, pro tyto zamrzlé konflikty. My bychom totiž potřebovali, abychom si učinili obrázek správnou definici problémů. A pro mne eh, zejména tento poslední příspěvek byl velice stimulující, protože se jedná o velice citlivé situace, kdy je zapotřebí eh, provádět strategická rozhodnutí Ehm, zejména co se týče východní Ukrajiny. Děkuji vám, pane Predo. Pan Kán si přeje slovo. Chtěla bych zajistit, že dávám slovo správně. Prosím, máte slovo, pane Káne. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům za jejich prezentace. Mám zde um, dotaz především na velvyslance Zaniera. Chci vám poděkovat, že jste mezi nás přišel Samozřejmě, že bezpečnost v Evropě ve mně vyvolává obavy, ale především obavy ve mně vyvolává obavu vnitřní bezpečnost. Jak bojujeme proti násilnému extremismu? Myslím, že jednou z hlavních příčin je diskriminace. Ehm, první generace muslimů byla využita eh, Isláma al-Qaidou, a je zapotřebí zvažovat všechny eh, tyto prvky. Co můžeme v Evropském parlamentu udělat, abychom vám pomohli v tomto významném úsilí? Děkuji. Pan Tanok. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím. Rád jsem si vyslechl tuto novou ruskou doktrínu vojenskou. Prezident Putin chce jakoby vrátit hodiny a definovat sféry zájmu na základě jalského modelu zdroje světové války. Rusko eh, se vydalo na velice nebezpečnou eh, válečnou eh, cestu a je opravdu alarmující, jakým způsobem je ochotno hovořit Eh, to zní velice nebezpečně. Mm, jediné, co spojuje Rusko, Čínu, Indii a Západ, je společný nepřítel a to je extrémní džihadismus. Eh, pak je otázkou eh, toho, zda Putin podporuje Asada jen kvůli tomu, aby, aby bránil těm kavkazským džihadistům v přístupu. Ale nevím, jak úplně um, si vysvětlit, co uvedl nakonec pan Šer ohledně toho um, překvapení. Vy tedy předpokládáte um, to, že Rusové obejdou Mariupol nebo že přejdou až do Mariupolu um, na Krymu. Uh, to, byl, to byla věc, kterou bych chtěl eh, lépe vysvětlit na základě vašeho komentáře, který byl znepokový. Pan, pane Šere, vidíte eh, například, že by Rusko jednalo, no vidíme tam příklad na bezpečnosti do určité míry s Indie prostřednictvím BRICS, zemí BRICS a eh, rozvojové banky a na základě rozšíření organizace šangajské banky. Eh, Rusko tedy hledá nové strategické aliance, jsou stabilní eh, eh, vzhledem k tomu, že to byly tradiční nepřátelské posty například s Čínou a potom to, ta, ta snaha o zadržení integrace. Byl jsem překvapen skutečně tou akcí proti té typu. Co se týče financování, obávám se, že hm, strany na extrémní pravici v Evropské unii eh, o tom vidí více. Eh, přeje si pan Pekin, co říci za Alde. Děkuji za tuto milou příležitost. Není tu mnoho otázek, které Evropa může v této souvislosti vyřešit eh, v těch zamrzlých konfliktech v našich partnerských státech. Ale myslím, že jedna věc je tu jasná. To, co ovlivňujeme, je je ehm, bezvízový režim. Například jste hovořil o tom, že bezvízový režim s Moldavskem má pozitivní dopad. 75 ehm, podněstrských občanů eh, přijalo moldavské pasy právě z tohoto důvodu, aby měli bezvízový režim. A také to má politický dopad na podněstří a podněstrskou společnost. Souhlasíte, že bezvízový režim může ovlivnit vnitřní situaci v Abcházii, Jižní Osetii nebo možná i na Ukrajině. A v této souvislosti neměla, neměla by otázka bezvízového režimu být chápana nejen jako technická, ale jako prvek, který má pozitivní dopad na ty oblasti zemřelých konfliktů. A další otázkou je eh, to, že v Gruzii už není tedy mise OBSE přímo na místě. Eh, jak se na to díváte? Mm, mělo by mm, smysl, nebo je možné opět v Jižní Osetě, v Abcházi, v Gruzii eh, znovu vybudovat misi OBSE nebo v Podněstří? Pan Galer? Já, vielen Dank. Děkuji. Já počkám, než si všichni nasadí sluchátka. Myslím, že s politováním musíme skonstatovat, že Rusko je příliš eh, bezmocné na to, aby eh, vedlo politiku, která by eh, byla atraktivní nebo zajímavá pro partnery, pokud je o spolupráci s Ruskem. Rusko je schopné se prosadit akorát rozbou násilím nebo destabilizací. To je eh, stav, který bohužel musíme konstatovat eh, navzdory eh, komplexní spolupráce nebo jejím nabídkám v posledních 25 letech. To je velice pozorovodné, ale je to tak. Otázkou teď je opravdu, do jaké míry se k tomu v jednotlivých institucích postavíme při, tom, při formulaci politiky. Je třeba říci, že naštěstí jako Evropská unie ve svých sankčních mechanismech eh, jsme eh, zůstali tady pohromadě a tím pádem vykonáváme určitý vliv. A v rámci na to jsme také přijali závěry, které doufám nás činí eh, navenek eh, silnějšími a důvěryhodnějšími. Jak se tomu říká spěhet, prostě takové, takové to kopí, kterou, které jsme teď nově, eh, ta špička průbojná, kterou jsme teď instalovali nově, tak ta by nám měla zvýšit tu naši důvěryhodnost. Potom k Ukrajině bych se zeptal pana Azaniho. Kdy bude to navýšen, ten navýšený počet personálu opravdu v terénu. Kdy tam těch tisíc lidí opravdu bude. A co můžeme učinit, aby se Rusko angažovalo tak, aby bylo možné, hm, aby mohli eh, chodit kamkoliv eh, mezi Širokým a ruskou hranici tam se nedá eh, chodit, tam nejsou fouštění. Takže jaké možnosti tady máme? Abychom to eh, dali Rusku za povinnost jako členovi OBSE. A potom bych se chtěl zeptat na váš názor. Je možné stabilizovat Ukrajinu jako zemi z našeho pohledu? A to tak, že status quo demarkační čáry, aby se eh, stabilizoval, aniž bychom eh, dodali zbraně Ukrajině. Je schopná Ukrajina a eh, dlouhodobě alespoň vojensky udržet status quo, jak to vidíte. A no, to je všechno ode mě. Děkuji, pan Bostináru. Děkuji, máš, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, velice vděčný eh, všem řečníkům, protože po tom, co řekli, už není žádný prostor pro utopii nebo iluze. Vidíme eh, tu realitu a dramatickou potřebu vyřešit tuto velkou strategickou výzvu a za druhé zvážit Eh, rozšířenou spolupráci mezi EU a NATO je jako klíč pro eh, jakýkoliv pozitivní budoucí vývoj a řešení této velké eh, oblasti nestability. Podle vaší prezentace je velmi dobře navrženou ruskou strategií vést tyto zavrzlé konflikty. Z začátku tady byly takzvané eh, mezietnické konflikty, ty byly potom eh, zamraženy, potom eh, občas pootevřeny jako v Jižní Osety a Abcházii, potom ten de facto, de facto, de facto kontrola Ruska v Jižní Abcházii nebo v Podněstří, kde Máte 1600 eh, lidí, kde mohou kontrolovat nejenom to území, ale během několika hodin mohou být v Kišiněvě. A potom ta eh, de facto kontrola eh, v těch oblastech zamezí konfliktu partnerskými dohodami podepsanými s Ruskem. Takzvanými, kterou, které podepsala takzvaná Jihosečínská republika. Čili e, jak tedy mohl by být e, stejný scénář použit v případě východní Ukrajiny? To je konkrétní otázka a pro pana Šera a druhá pro pana Šiju. Jak posuzujete situaci na Ukrajině, e, na, na Krymu, což není vůbec zamrzlý konflikt, ale je to akorát okupované teritorium bez jakýchkoliv technických konotací, etnických konotací, ale prostě to Rusko nedávno okupovalo. okupovalo. Jaké jsou šance, že eh, Rusko eh, přijde z Mariupolu až do Podněstří, aby to všechno spojilo, tak jak říkal pan Čarostán. Děkuji vám za příspěvek. A, a byl bych moc rád, kdybychom mohli dáš, dáš příspěvek dát písemně, dostat písemně že by se to velice hodilo, nejenom abychom se postavili do eh, té velmi silné eh, ruské propagandy, která je eh, přítomná tady v této sněmovně v tuto chvíli, ale i jinde v Evropské unii. Děkuji, pane Bostináru. Nevím, jestli tahle prezentace nebyla spíš ad hoc. Jestli to nebyl spíš ústní příspěvek a zeptáme se našich vážných panelistů. Nebo je požádáme, aby to přeli eh, písemně. Ty poznámky budou souhlasit. Tak teď pan Austrevičius. Děkuji, paní předsedkyně. Já opravdu eh, děkuji eh, všem panelistům, kteří se na nás obrátili velice dobře vyargumentovaně. A myslím, že bychom z vašich úvodů mohli vyvodit poměrně stručný eh, závěr. Abychom se nevraceli k té samé debatě od začátku. Vy odvádíte velmi, eh, velký kus práce v této oblasti. Moje první otázka vychází z velice dobře um, mm, zakotvené prezentace Jamieho Shea. On řekl, uh, Rusko je přímo zapojeno a odpovědné za dění na Ukrajině. A zároveň tady máme Rusko jako partnery v vysích OBSE. Jsme často informováni o nedůvěře mezi eh, misemi OBSE a zejména ukrajinskými vojenskými eh, eh, silami. Protože poté, co přijde mise OBSE na místo, tak někdy dojde eh, k takovému náhodnému, eh, takovým náhodným střelám na ty přesné pozice. Čili já se ptám pana generálního tajemníka, jak byste eh, s, postavil k těm obviněním z ukrajinské strany, když se ví, že Rusko je přítomné, dává zbraně, platí účty a politicky podporuje všechny okupační kroky na východní Ukrajině. A, a má ta druhá otázka všem panelistům, kteří budou ochotní odpovědět. Rusko je jakoukoliv, jakýkoliv jiný soused, e, který by mohl být ochoten e, provádět reformy. Proč jsou, e, proč jsou Rusové spokojeni s střední Asií? Tam je totiž málo reform. Jsou to zaostalé země, které se nikam neposouvají. Mají tam tu společnost politicky i eh, hospodářsky jako před 20 lety. V těch zemích, které jsou opravdu schopné připojit se k eh, evropským eh, oskoušeným, osvědčeným postupům, tak s těmito zeměmi je Rusko nespokojené. Příle zapojení jsou tam další eh, záležitosti. Prostě všechno, co se snaží, eh, jak se Rusko snaží eh, rozstýlit od těch reform. Co by Evropská unie měla dělat v tomto smyslu, pokud jde o pozorovací mise? Co třeba přehodnotit prakticky a efektivněji? Společné, společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a její nástroje jako mise a přestat se stydět, do toho jít. Protože dokud my se k tomu budeme stavět takhle, tak Rusové budou expandovat. Že já nevidím žádnou hranici pro jejich činnost. Děkuji, pan Frunzulica. Děkuji, paní předsedkyně. Podíváme-li se na eh, oblast Černého moře, tak tam vidíme samé eh, staré eh, zamrzlé konflikty a nové konflikty s eh, zmocnění, tedy s okupací Krymu a to je všechno kolem Černého moře. Zdá se, eh, jako by naše budoucnost bezpečnostní byla opřena o budoucnost Černomorského regionu. Důležitost oblasti Černého moře pro euroatlantickou bezpečnost se zvýšila nesmírně v posledních dvou, třech letech. Let. Musíme se zaměřit, musíme zaměřit eh, naše snahy na oblast Černého moře. Zároveň bych řekl, že jestli Ukrajina eh, kdyby byla dostala eh, e a Ukrajina a ten MEP, čili člán MAP, čili plán k členství, tak by to asi vypadalo dnes trošku jinak. My se pokoušíme zareagovat Eh, na Rusko eh, různými způsobem, různými způsoby, vojensky a eh, jinými opatřeními. Jak se tedy konfrontovat k těm asymetrickým hybridním konfliktům. Ale dámy a pánové, já se možná vrátím ke staré, velmi důležité otázce. Měli bychom na Rusko reagovat velice patřičným způsobem. Musíme, měli bychom aplikovat článek 5 Washingtonské smlouvy. Dámy a pánové, jak víte, vede se tady eh, dlouhá debata o článku 5, který má dvě důležité slabé stránky. Za prvé nezaručuje, že kroky eh, na eh, ve prospěch státu ve stavu TED jsou bezpodmínečné. A potom za druhé, Eh, má se podle článku 5 obnovit bezpečnost severoatlantického prostoru, ale ne ta eh, předchozí situace před eh, útokem na jeden členský stát. No tak to by mohla být nejlepší reakce na Rusko. Posílit článek 5. Ta reakce musí být, aby to bylo nepodmínečné. A za druhé, a bude pokračovat tak dlouho, dokud nebude obnovená původní, dokud nebude obnoven původní stav. To je jediný způsob, jak bychom měli reagovat. A tady se vracím eh, k panu Šijovi. Tam se k prostoru Černého moře. Nemáme v současné době skutečnou politiku na to k Černému moři. Máme, nemáme program Akorát jednám, reagujeme na to, co dělá Rusko. Odpovídáme, nebo jako hasiči. Je důležité mít dlouhodobou strategii pro oblast Baltu. A pardon, eh, pro oblast Černého moře. Děkuji, pane Franzulica a pan Konvin Mike. Já bych říct, že eh, pan Korvin Mike. Eh, otázka aha, eh, na pana eh, Osteviče se. Říkáte, že Rusko, já, já se omlouvám, tohle výměna názorů mezi poslanci a našimi panelisty. To je velice stručná otázka. Rusko destabilizuje situaci a on potom, potom říká, že ta situace je stabilizovaná. Takže je to dobré, ta stabilizace, nebo špatné? To je velmi stručná otázka. Tak děkuji. Jakož nikdo nežádal o slovo, tak eh, teď asi eh, je řada také na mě. Nejdříve se eh, zeptám jeho excelence pana a velvyslance Zaniera. Co je třeba, abychom posílili schopnost eh, misí OS, akceschopnost eh, misí OBSM. Jsou tam nějaké eh, překážky k, v jejich schopnosti efektivně monitorovat ty hranice? Jestli si to prosím mohl rozvést. K tomu, co říká pan Šer. Nedávno Evropský parlament hlasoval o důležité eh, Landsbergisové zprávy eh, k Rusku. A během eh, příprav všichni stínoví zpravodové do toho byli zapojeni a zpravodaj se mimořádně snažil, aby se vyhnul zmínění Eurazijské úzie nebo jakýmkoliv způsobem zdůraznit tuto koncepci. Mohl byste prosím říci, přesně, podle kterého dokumentu eh, bylo eh, rozhodnuto o jaké eh, si harmonizaci. Určitě to nemělo být takto původně. Možná, že tam nějaké nedorozumění. Pane generálního tajemníka bych se zeptal na následující. Já si velice vážím přístupu na to k zvýšení odolnosti všech tří států. Ukrajiny, Moldavska i eh, Gruzie proti hybridní válce. Podle eh, stávající ruské politiky, eh, nebo vůči se stávající ruské politice, tyto země jsou určitě zranitelnější než my v Evropské unii. Jaké nástroje byste nám doporučili používat, abychom eh, zvýšili tu odolnost? Jsou určité evropské nástroje, dodatečné nástroje k těm NATO, těm nástrojům NATO, které můžeme uplatnit. Potom za druhé, obecná eh, poznámka k eh, zamrzlým konfliktům. Pro mě eh, to byla novinka, že vysoce eh, postavený eh, člen té samozvané doněcké takzvané vlády je odborník na zamrzlé konflikty. A opravdu novinka, je to určitě velice důležité. Já si myslím, že sdílení informací, které eh, přímo na to například o, o ruské přítomnosti, může být velice důležité. Mezi parlamentním schromážením to a mm, příspěvkem Evropského parlamentu k tomuto uh, eh, schromážení. My jsme mm, díky tomu navštívili Shape například nedávno. A tam jsme se dověděli eh, víc. O přítomnosti Ruska na Ukrajině, než je k dispozici eh, v, podle informací jiných institucí. Bylo by velice důležité se podělit se o ty eh, zkušenosti na takovýchhle panelech také abychom eh, přispěli k našemu poznání. Takže já vám, pánové, děkuji a nyní dostáváte slovo. Pane eh, Versanče, za máte slovo jako první. Uh, já začnu některými dotazy pana Predy. Dohoda z Minsku. O tom také hovořil kolega z panel. Já úplně nesouhlasím s tím, že Minsk nezbytně vede k situaci zamražených konfliktů. To závisí na jednotlivých aspektech, jak jsou implementovány prostřednictvím centralizace toho vyjednávání, když se vyjednává například o ukrajinské ústavě, jak jsme to viděli, vidíme, že dochází k volbám v rámci ukrajinského volebního postupu OBSE by tam samozřejmě byla jako facilitátor, monitorovala by situaci a k tomu dochází souběžně, což je samozřejmě další věc. Pokud se nám podaří rychle dojít k hranicím, zabývat se hranicemi a vyhnout se tomu, že se bude hovořit jen o Eh, kontaktu, tak se dostane mnohem dál za scénář toho zamrzlého konfliktu a podaří se nám pomáhat eh, zúčastněným stranám a dostat se k vytváření prostoru, který bude sice autonomní, ale plně integrovaný do Ukrajiny. To je samozřejmě cíl, eh, k němu štíhneme v této strategii. Je nešťastné, že ta otázka hranic je ale odložena, zůstane až nakonec. Pro nás by bylo důležité, abychom se do ní pustili co možná nejdříve. Už pracujeme na některých ustanoveních, které sahají až za Minskou dohodu. Například těch eh, zbraní nižšího kalibru. Eh, Snažíme se také najít eh, slabiny onoho příměří a implementovat jednotlivé prvky. Panu Kánovi bych rád řekl, že tu je celá řada způsobů, jak můžete podporovat OBSE. Je zapotřebí víc toho, že někdy je pokro, trochu pokroucený pohled, e, protože někdy se díváme na OBSE e jako na partnerskou organizaci. Evropská unie je velice silný motor, Eh, v rámci OSCE, ale EU eh, e může takto, podobně jako další, jako Rusové nebo Američané, prosazovat se vlastní cíle v rámci OBSE. Někdy partneři říkají, co můžeme společně dělat. No tak řekněte, povězte nám, co my můžeme dělat v OBSE. Máme celou řadu různých iniciativ a nástrojů v rámci OBSE. Máme dny bezpečnosti s našimi středomorskými partnery, um, napomáháme dialogu, kulturním vztahům, rozšiřujeme agendu, zaměřujeme se na témata radikalizace zahraničních bojovníků na západním Balkánu, eh, ve střední Asii. A Těmito všemi způsoby lze eh, na jedné straně prosazovat své vlastní cíle a také posilovat OBSE. Eh, takže to jsou nástroje, které můžeme využívat, jako to Spojené státy udělali na Ukrajině. A měli velkou podporu v EU ohledně činností v terénu, monitorování, ohledně eh, financování. Takže tento model lze využívat. Ohledně bezvízového režimu, to bych rád rozebral, protože ono to není samostatné téma, jedná se také o dohodu o volném obchodu a další. Ty mají poměrně zásadní dopad. To jsou nástroje, které můžete využívat v politice a mohou nepochybně eh, přispět ke snižování konfliktu. Otevření hranice je jedním ze způsobů, jak posílit stabilitu. Samozřejmě, že vždy tu jsou nějaké eh, technické otázky, které mm, musíme brát v úvahu, ale není tu jen technický dopad, je zapotřebí brát v úvahu i politickou stránku. To musíme mít na paměti a využívat tyto nástroje s tímto vědomím. Například to Podněstří je takovým eh, vzorem, eh, jak se to dalo provést. Jejich ekonomická struktura je zaměřená na Evropu a proto to je pro ně velice významné. Uvidíme, e, ztratíme výhodu v podněstří těch privil, toho privilegovaného obchodu, e, a e, sílu politiky uvidíme podle toho, jak se mění situace. Například, že se podněstrské podniky registrují v Moldavsku. Pan Galer hovořil o dvou věcech. Za prvé o Rusku a to souvisí s otázkou jiných poslanců. Co se týče vztahu mezi Ruskem a jeho sousedy, jednou obavou, jednou starostí je, jak se na to dívá Rusko. A jak se na to ale na druhé straně dívají všechny ty sousední země? Jak víte, všechny tyto sousední země jsou zeměmi u OBSE. Já jsem po nich jezdil, byl jsem dávno v Bělorusku, v Kazachstánu, v Gruzii, takže jsem s nimi hovořil, samozřejmě na Ukrajině taky. E, pořád tam jezdím v této době. A Ukrajina předsedá, e, předsedala e, už OBSE v době majanského konfliktu, což je zajímavé poznamenat. Každý z těchto států utváří své vztahy s Ruskem. To také odpovídá na tu otázku eh, bezpečnostních misí. Eh, tady se nejedná jen o politiku EU, ale o mm, politiku o něch příjemcovských států. Eh, v každé zahraniční politice, pokud země chce investovat do vztahů jedním směrem, je, nese to sebou určitý náklad protože eh, to znamená eh, menší nebo mm, slabší vztahy s jinými směry, s jinými eh, zeměmi. A každá země se musí rozhodnout, do jaké míry se investovat do vztahu s Ruskem, anebo do vztahu s jinými partnery. Většina těch zemí kolem Ruska chce diverzifikovat své vztahy, ale v tom kontextu vidíme, že to může být ekonomický zájem, bezpečnostní zájem, sousedské vztahy a tak dále a tak dále. Chtějí si uchovat dobré vztahy s Ruskem, ale současně chtějí diversifikovat, chtějí investovat možná stále více do jiných směrů. A právě tam eh, byste měli podporovat tento zájem u těch eh, zemí, které ho takto projeví a měli byste se snažit předejít tomu, že takto vznikne nestabilita v daném prostoru. Samozřejmě, že to není ta představa Jalty, to, co bylo zmíněno Iránu a tak dále. E, Jalta je chápana jako to riziko, které bylo zde e, spatřováno, to stanovení rozdělujících linií. Mm, protože pak by ta, eh, to, ten scénář byl mnohem problematičtější. Otázka svobody pohybu, investic, o kterých hovořila také eh, paní Fotiga a eh, další tisíce lidí přímo na místě. Hovoří se o šestistech nyní. Ten počet osob bude záviset na funkcích, které můžeme provádět a co se týče svobody pohybu, nemá smysl eh, tam posílat další lidi, pokud nebudou mít možnost vykonávat své funkce, že nepředevším potřebujeme větší svobodu pohybu a přístup k hranicím. Prozatím nemáme přístup k hranicím, separatisté nás blokují. Rusové nám říkají, eh, které se na to někdo ptal, tak Rusové říkají, to s tím nic nemáme, nic společného. E, a my tam jsme tedy nadále zablokováni. My máme e, neozbrojené e, civilisty, kteří monitorují situaci. A proti ním jsou lidé, kteří je zablokují, mají zbraně, mají tanky. A když se snažíme projít, tak někteří lidé mohou být zatím jako rukojmí včetně jednoho nás tak, tak to vzali některé naše spolupracovníky jako rukojmí. E, takže e, měsíc společně s dalšími byl takto rukojmím i jeden Rus. Takže my máme plán e, dotáhnout to číslo na tisícovku, ale záleží na podmínkách v terénu aby toto všechno bylo oprávněno i na základě tedy výdajů. Velice nám leží na srdci bezpečnost. Doposud se nám daří předcházet nějakým větším incidentům a chtěli bychom, aby to tak zůstalo. Budeme se tedy snažit protože, jak víte, 70% těch pozorovatelů pochází ze zemí EU. Takže máme povinnost o ně pečovat a snažíme se o to, co možná nejvíc. Tento plán tedy je, abychom navýšili počet pozorovatelů. Bohužel nemáme svobodu pohybu. Přítomnost Rusů. Především si musíme uvědomit, o čem hovoříme. Naše mise má zhruba 500 pozorovatelů, 120 Rusů, takže to není žádná velká kvóta. To není skupina Rusů, ale eh, na různých místech je sem tam nějaký Rus. A když se cestuje, tak je to v mezinárodní skupině, jsou čtyři v autě jeden řídí, tři sedí eh, okolo, může být Rus, Američan, Nora, Ital, nebo nějak jinak to může být rozděleno. Takže v takovýchto skupinkách cestují. A když se v separatistické oblasti, mít sebou Rusa někdy pomůže k lepším kontaktům, k lepší komunikaci, k větší ochotě těch místních, protože to jsou v úvozovkách ruští bojovníci, takže ono to není zas tak špatné je mít sebou pro úspěch operace. Snažíme se nicméně předejít koncentraci jedné národnostní skupiny. Eh, Rusové nejsou jen na východě Ukrajiny, ale i jinde. A jak jsem říkal, ten počet je relativně omezený. Jde nám o to, eh, že eh, když to nebudeme mm, řešit to způsobem, tak OBSL se stane něčím podobným jako NATO. My jsme inkluzivní organizace s tím, že všichni členové členské mm, státy tedy mají nějakou možnost se účastnit těch činností. Pokud si nepřejete, aby určité země se účastnili nějakých akcí, tak na to nepoužívejte OBSE, můžete použít Evropskou unii nebo něco jiného. Protože pokud pracuje OBSE, tak funguje v rámci inkluzivního prostředí. Ale jak jsem říkal, snažíme se udržovat rovnováhu národností, a také eh, každý může přispět do, do zpráv, takže eh, chceme, aby ty naše zprávy byly objektivní, bereme všechny příspěvky, které nám od těch členů, těch pozorovatelů přijdou. Tím si myslím, že je to pokryto, Černomořská oblast, tu jsem si zapsal. Nevím, zda s tím kolega souhlasí, nicméně je to oblast, kde kde, které věnujeme velkou pozornost pro zamrzlé konflikty. Děkuji, pane velvyslanče. Teď pan tajemník Šia, máte slovo. Ano, máme lidi, kteří přicházejí na, na Severoatlantickou radu a pak mají desítky otázek a jde tady o to, že jde o to, aby se ne, odpovídalo nekonečně dlouho, protože lidé začnou ztrácet trpělivost. Kolega na mnohé odpověděl a je tady trochu zmatek s našimi jmény Shia a Cher, a eh, Jamie a James, tak já se chopím několika z těch poznámek. Číslo jedna. Eh, ruské zaměření na Ázii, myslím, že fakta jsou takové, že Rusko exportuje miliardy kubických metrů, 160 miliard plynu do Evropské unie každý rok a do Číny maximálně 60. To znamená, ten eh, čínský trh by asi sotva mohl nahradit evropský trh a Čína si to možná ani všechno neodebere a ty produktovody se nakonec možná ani nepostaví protože Čína má velké zásoby břidličného plynu a ekonomika se rozvíjí velice rychle. Kde se vyrábějí všechny solární panely a jsou tam další benefity z skapalněného plynu. Ale to je ohrožení pro Rusko. Protože pokud si Rusko myslí, že má budoucnost v hydrokarbonech v Ázii, my se teď snažíme to omezovat, stejně tak Čína modernizuje a nakonec se zjistí, že Rusko zatím zaostává v té modernizaci a bude zaostávat možná stále rychleji. Oni nemají žádné technologie v téhle oblasti, je to samé eh, CO, CO2, tedy zřejmě Rusko bude nakonec tím slabším partnerem pro Čínu. Nenechme se mílit. Další věc, když se podíváme na BRICS nebo na Šanghajskou organizaci spolupráce, tak dvě poznámky. Ne všichni se vyvíjejí stejně rychle. Když se podíváme na poslední summit BRICS v Ufě, Indie a Pakistán, tukají na dveře šangajské spolupráce a čím více těchto organizací bude, čím více tam bude členů, Irán třeba možná zítra, kdo ví, tím bude nižší ruský vliv a myslím, že růst bude čínský vliv. Uvědomí toho vývoj, vývoj uskupení BRICS, o kterém se diskutovala minulý týden a uh, ta banka pro infrastrukturní rozvoj v Ázii, všechno to vede k tomu, že se jedná o formáty, kde my pak jsme partnery Číny, Indie, G20 a dalších organizací a vznikají celá další fóra, která možná budou pro tyto země atraktivnější. A BRICS jako skupina pokrývá čtvrtinu světové populace, pětinu ropných zásob, ale tady je pro Rusko ten ropný problém ve vztahu k Číně a já si myslím, že bychom měli pokračovat v jednání o TTIP, neustupovat populistům. To povede k růstu v Evropě i Spojených státech a byl jsem velice potěšen po jistém váhání, že americký kongres dal prezidentovi eh, požehnání k jednání i s Ázií, i v oblasti TTIPu, ale musím říct, že eh, pronikání do Ruska by bylo, do Azie by bylo náhradou za integraci pro Rusko. Stejně tak si nemyslím, že když se podíváme na 3 miliony Rusů, kteří za poslední roky opustili Rusko a většina z nich pracuje v Evropě nebo Spojených státech. Článek 5. To není dobrý nápad a hned proč. Představte si, že vaše země, člen NATO, eh, najednou se obrátí na ní partner, také člen na to. Eh, utrpěli jsme kybernetický útok, v noci vám zavolají, že si přejí, aby se aktivoval článek 5. Ne, myslím, že by tady neměl být automatismus, abyste eh, vy, eh, vlastně vyhlásili aktivitu článku 5 v souvislosti s něčím, o čem vy si nemyslíte, že za to stojí. A dokonce ani vaše populace by nesouhlasila s tím, abyste uh, každé jednotlivé situaci aktivovali článek 5, když si některý ze spojenců myslí, že je to na místě. To znamená, neautomatismus je tady v pořádku, protože musíme článek 5 si vyhradit pro odůvodněné případy. Otázka, mělo už na to někdy pocit Bosna, Kosovo, Afganistán, Libie na počátku po 11. září, když spojenci viděli, že kredibilita organizace je spochybňována, když ukážeme, že nejsme soldární, utrpí tím všichni. A druhá věc, všechny ty vojenské plány, všechna ta cvičení, všechny ty reakce, všechny ty prepozice a nové, nová centrála na to, to všechno myslíte že by se aktivovalo, když se teď díváme na ty hlavní úkoly, které máme. To všechno znamená, že se připravujeme na ten velký okamžik. Máme plány, máme vybavení, infrastrukturu, jednotky. Každý ví, co by měl dělat. A čím více cvičíte, trénujete, tím automatičtější to pak bude, až dojde k tomu politickému rozhodnutí. To znamená, nepodceňujme, ale ta bezpodmínečnost by byla hloupá. Černé moře. Před pár lety tady byla situace, Mare Nostrum se týkala všech moří. Černého moře, Baltického moře, Středozemního moře ale ta situace byla taková, že už se do toho pak neinvestovalo. Evropa má nedostatek lodí, britské námořnictvo mělo 370 lodí dříve, dnes jich má 80-90 funkčních v tuto chvíli. To znamená, je to podobná situace. Nehovoříme už o Mare Nostrum stejným způsobem. Rusko, Čína mělo cvičení blízko Středozemního moře k Černém moři, mají na Krymu 24 tisíc vojáků. Mezitím se tam začínají instalovat i nukleární rakety, takže když se podíváme na Kaliningrad na severu a Krym v Černém moře, tak oni mají v podstatě teď dva opěrné body na severu na jihu a my nechceme být v situaci, kdy nebudeme mít přístup. Máme spojence kolem Černého moře, máme partnery jako Ukrajinu a další. Souhlasím s vámi, že je to strategicky důležitá otázka, kterou musíme sledovat. Ať už to bude námořní strategie v Černém nebo v Baltickém moři, tak musíme vnímat, jaká je ta situace. Je třeba mít tam ty námořní hlídky. Paní předsedkyně, otázka odolnosti je jenom příklad, když se podíváme na jaderné elektrárny, když se podíváme na kybernetický zločin, když se podíváme na bezpečnost sítě, když můžu být otevřený, když se podíváme na ukrajinské sítě, tak ty jsou naprosto prostupné. Když by se tam vyměňovaly nějaké informace, tak tam Rusové naprosto velice dobře vědí. Pak bychom měli ustanovit speciální centra, ale možná není dost času, ale jsme si toho vědomi. Je třeba soustředit se na vlastní odolnost. Jde o to, abychom byli i e, stabilní pro své práce. Ty ustrnulé konflikty, oni nejsou ustrnulé, když se třeba vrátíme k situaci, kdy 60 lidí bylo zabito snajpry z helikoptéry a když se podíváme na ty zamrzlé konflikty třeba v bývalé Jugoslávii, tak se dají velice rychle znovu otevřít, když máte pocit, že z toho někdo může získat eh, vojenskou převahu. Takže je naprosto zásadní Eh, udržovat sankce a pokusit se přimět ty strany k nějakému řešení, protože problém, který všichni máme, je, že se, když se soustředíme na jednu krizi, tak v podstatě ztrácíme ze zřetele nějakou jinou. A v Nové Evropě, ať už se nám to líbí nebo le, nelíbí, tak eh, je to jako když byste koukali na několik televizí a na každé běžel jiný program. Někdy je to naprosto frustrující, radši byste koukali na jedinou obrazovku, ale musíte sledovat všechny ty situace paralelně. Ale kdybychom měli předem připravený balíček opatření, eh, který by se případně implementoval. Co se týká Mariupolu, tak eh, EU připravila balíček nových sankcí a to je velice dobře. A teď je jasné, co se stane, pokud ta krize bude eskalovat. Jsou tady opatření pro případnou krizi, to znamená v podstatě už je jasné, co by následovalo. Já teď tady hovořím za svou osobu. V Mariupolu může dojít k eskalaci. Rusko už by to nemohlo asi uh, dál provozovat. Myslím, že bude třeba Weber konfrontování s konsekvencemi. Myslím, že doufejme, že ten ekonomický balíček eh, bude mít dostatečně odstrašující kapacitu, ale už jsme zjistili z té situace před rokem, že se musíme připravit i na to, že se situace může zhoršovat ve chvíli, kdy si myslíme, že by se mohla i zlepšovat. Thank you, sir. Mr. Sher. Děkuji, teď pan Sher. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Já začnu dvěma faktickými poznámkami, mm, na které jste se ptali, a potom něco k Minsku, a potom eh, stručně zareaguji na tři tematické otázky, které mi byly položeny. Za prvé, Nebylo mým cílem říci, že Evropská rada souhlasila s formálními eh, jednáními o, EU, o euroazijské ekonomické zóně, ale eh, několika kvalitních médiích se objevila zpráva, že Evropská komise a jednotliví vedoucí představitelé významných států se do určité míry zavázaly k nějakým harmonizačním rozhovorům s Euroazijskou hospodářskou unii. Gerald Antofiev, když byl eh, jmenován na konci roku 2014, kdy byli eh, separatisté na kraji porážky, já nevím, jestli tam ještě, eh, jestli se to vůbec dá zjistit, tak to já nevím a další, kteří tam eh, vedou tu show, pokud vím, nemají jeho zkušenosti. A jsou tam eh, ruské zvláštní síly, které mají eh, zkušenosti a zázemí. Pan Gergen, který tam byl dříve ministrem obrany, má zkušenosti z Čečny. Takže je tam určitá DNA. Minsk velice dobře. konstatuje eh, nejenom, eh, že se to týká rozhodnutí eh, krajin, tedy o, o, o hranicích, ale i o ústavních změnách, které je třeba odsouhlasit s místními úřady. Já tam akorát ten ruský text, který tam se hovoří saglasovany což je něco mezi konzultací a koordinací, či odsouhlasení. První minská dohoda se hovoří ne o centralizaci, ale o vytvoření eh, režimu se zvláštním statusem, se zvláštním postavením. A teď spojím několik otázek, protože oni eh, spolu souvisejí. Ta první, eh, pan Galer, tam řekl, že Rusko není přitažlivé. Promiňte, ale já to budu trochu rozporovat. Eh, ruský eh, sociálně hospodářský model možná atraktivní není, ale Rusko má určitou politickou přitažlivost, protože s určitým eh, úspěchem se vymezilo jako standardní nositel všech těch v Evropě a jinde, kteří jsou proti tomu, eh, co eh, Lavrov nazývá eh, západním mesiářstvím. kteří jsou proti liberálnímu koncenzu v EU. A v tomto smyslu, a navážu na tom, co říká pan Tanok, silně investují do neliberálních a proti evropských sil a hnutí uvnitř EU. A z tohoto důvodu e, si myslí, že je podporování, podpora ze strany Ruska velice efektivní a přitažlivá. Druhá věc, co jsem čekal, když jsem říkal, e, připravte se na překvapení. Já jsem neměl nic v rukávu a řeknu vám proč. Ale řeknu vám, proč bychom e, měli být připraveni. Nemůžeme se tady o tom bavit, ale zaprvé eh, v eh, ruském vojenském systému jsou důležitá napětí. To je samozřejmě eh, velmi zraňuje. Je tam stále více donucování v tom vojenském systému. Tak, aby lidé byli udrženi v terénu a mohli tam být vysíláni. Kvůli tomu etnické ruské síly jsou málo vystavovány eh, vůči eh, eh, hostilní rusky mluvící populaci v, na východě Ukrajiny. A, a jsou tam jiné tenze a proto oni se nechtějí pustit do trvalého konfliktu na východě Ukrajiny. Ty síly tam mají rychle udeřit zničit opozici a stahnout se. A kromě těch zvláštních sil tohle ty eh, řádné ruské síly udělaly. Takže já si myslím, že teď tam se řeší, co udělat dále. A tam se neposuzuje jenom, jestli přijmou status quo a vzít to za svůj. Kreml jistě eh, si myslí, že situace eh, že všechny možnosti jsou na stole, situace se eh, stabilizuje. Oni si myslí, že se to nemůže eh, stabilizovat, protože eh, Ukrajina je umělý stát, který nemá skutečné základy, ale on se to přesto stabilizuje. Oni si myslí, i tentokrát, když tam zase trošku zatlačíme, tak se to celé zhroutí. No, se to nehroutí. Takže oni možná navýší se sásky, eh, zkusí tam zase nějaký, eh, nějakou větší vojen, vojenskou eskalaci, mohou použít vojenskou kapacitu ještě někde jinde, mohou eh, zareagovat asymetricky. Všechny tyhle možnosti může, můžeme podpořit konkrétními doklady o plánování a přípravách. Poslední věc, protože už mi dochází prostor řečnický. Je možné ehm, zachovat eh, status quo eh, vojensky bez zbraní. No, bych to řekl takhle. Myslím, že sankce eh, se ukázalo, že nejsou dostatečné k omezení ruského chování. Sankce, tak jak jsou teď nastavené, jsou velice efektivní nástroj časem k omezení schopnosti eh, Ruska v eh, klíčových oblastech, eh, schopnosti modernizovat se. V Minsku 1 a 2, které nasledovaly po posílení sankcí, jsme viděli, neomezili ruské chování. Potřebujeme závažnou debatu, a se vede na určitých místech, o tom, jak vytvořit strukturu zadržování a ostrašování uvnitř Ukrajiny. A tam je spousta různých opatření na posílení obrany Ukrajiny. Spoustu se toho děje. Ukrajina dokonce dostává stále více eh, zbrojních zásilek ze západních zemí, i když to obyčejně neříkáme. A navzdory eh, tomu, co eh, se očekávalo, že to vyprovokuje Rusko, tak zatím nevyprovokovalo. Já si myslím, že Putin na, a to akorát blafováním a slabostí. A poslední věc, jestli, jestli to mm, jestli a e, ještě jedno PS k tomu. A Kdybychom uh, bývali eh, v roce 2008 dali eh, Ukrajině a Gruzii MAP, protože tak tehdy by ta ruská reakce byla úplně stejná, protože viděli, že NATO nemá politickou vůli a vojenské prostředky naplnit toto rozhodnutí. Pro ně by to byl blav. Proto oni také jednali v Gruzii tak, jak jednali. Ale pokud se podíváte na celé výsledky Putina, nebo historii Putina, tak on nikdy nepoužil sílu nebo nenavýšil sázky proti silnějšímu oponentovi, který znal eh, jeho silné stránky, nebo své silné stránky a řádně je používal. Děkuji vám. Děkuji vám eh, za eh, vaše poslední věty zejména. Já bych to ještě rozvedla v závěrech našeho dnešního zasedání. Já bych řekla tři věci. Za prvé, jednání s Iránem. A zamýšlím se nad eh, tím eh, možným, těmi možnými náklady na to, jak eh, by Rusko mohlo se k tomu postavit konstruktivně. Problém s s, to obecnou, s tím obecným pohledem je, že Rusko pořád vnímáme jako konstruktivní zemi v eh, řadě oblastí světa. A proto je tady ta nahořka a ne, eh, nespokojenost. Nezmínili jsme dneska tady ani Krym. tom se všichni eh, eh, shodneme na to, že se jednalo o naprosté porušení eh, mezinárodního práva a poměrně nedávno jeden z našich partnerů použil čistou sílu k tomu, aby anektoval území eh, souseda. Proto musíme se zamýšlet nad efektivními eh, nad efektivním způsobem, jak opravdu efektivně odstrašit Rusko v našem eh, východním, v našem východním okraji. Já osobně neznám vás všechny osobně, ale já žiju 200 km od Kaliningradu. Se svými dětmi její vnoučaty. Já není to nic příjemného. Když eh, opravdu ráda žiju v Polsku. Takže musíme se eh, zamýšlet nad efektivním způsobem, jak odrazovat Rusko. Opravdu to bylo velice eh, zajímavé a podnětné naslouchat panu velvyslanci eh, za němu ohledně toho, jak probíhá to ten monitoring BSE. Je to eh, inkluzivní organizace, která funguje na základě koncenzu a Rusko je to členem. Musíme eh, se zamýšlet nad možným využitím jiných nástrojů. Docela jistě Ukrajina a eh, se obává toho ruského komponentu. Už jsme to slyšeli na misích SEDE. Nejsme si jistí eh, tím eh, faktickým eh, podkladem pro jejich stížnosti, ale jak známe ruský způsob fungování, tak budeme muset rozšířit další možnosti tohle efektivně sledovat. Protože pouhá přítomnost Eh, ruských eh, pozorovatelů, když, když jich je tam je, je nějaká jedna pětina. No, 5%. Tak je to pořád problém s agresorem. Že agresorem, agresor eh, monitoruje bezpečnost okupovaného území. To je tady ten obrázek. Dámy a pánové, já vám děkuji. Bylo to velice poučné a zajímavé.